Dobrý den. Máme eh, tlumočení anglicky, francouzsky, česky a španělsky. Eh, a máme návrh pořadu jednání. Pokud nejsou změny, tak pořádku. Pak máme zápis ze zasedání 15. Můžeme je schválit. Pokud nemáte podněty ke změnám, No a pak hovoříme eh, také o projekt, nových projektech. Máme také návrh pro dva projekty, tedy eh, věda a etika, technologie a pak za eh, koncepce odpovědnosti online a tyto projekty tedy běží podle plánu. My připravujeme jejich schválení a také projekt Kate Swinburne a studie eh, proběhne eh, interně eh, ze strany stoja, stoja tri, stážistů a za tři měsíců. Dále projekt navrhuje Christian Eller a zkoumá různé modely mm, odpovědnosti online. Tento projekt bude řešen externě a proběhne příští rok. Zde nemáme členy panelu, proto přejdeme k aktuálním informacím o Science Media Hub, tento Media Hub připravuje testovací verzi nových stránek na základě WordPress. Tady se můžete podívat, jak ta stránka bude zhruba vypadat a bude také pravidelně eh, aktualizována. Budou tam nejnovější informace, novinky, vědy a techniky, které se získají při E, zájem médií a bude to ve spolupráci s novináři v oblasti e, věd a samozřejmě články budou je také doplněny odkazy na související informace v souvislosti s e, evropskými výzkumy, studiemi STOA a samozřejmě budou tam zdůrazněny naše aktivity. Další aspekt je přehled tisku na základě monitorovacích nástrojů eh, zaměřených na hlavní média, eh, která řeší problematiku vědeckých poznatků v médiích. A jsou tam samozřejmě klíčová slova, která se monitorují a bude možné na to reagovat dále bude mít ta webová stránka také odkaz na budoucí aktivity, akce. Je tam odkaz na Twitter, který toho má, to je eh, také ambiciozní a pokud eh, budete souhlasit, eh, bude to spuštěno už v lednu 2019. Já jsem tam také navrhla Eh, umístění několika videí, které se budou zaměřovat na politiku založenou na eh, vědeckých poznacích a bude to také součást interaktivní televize. A všechny tyto videoklipy budou vytvářeny eh, interně a budou kryty z rozpočtu SMH. A pokud budete chtít něco navrhnout, jaké priority by ta videa měla řešit, tak se prosím přihlašte, dejte nám vědět, protože je dobré mít tedy přehled o stávajících eh, projektech i budoucích. Pokud nemáte žádné eh, podněty ani námitky vůči těm videoklipům, budou tyto aktivity pokračovat. A ještě jedna věc, než přejdeme k prezentaci, máme eh, sedmý ročník párování vědec poslanec. Máme návrh programu, eh, programu aktivit. Máme takových párů zatím 14-15 eh, a proběhne to 5. až 7. února v rámci Evropského vědeckého týdne v Evropském parlamentu a kontext, v němž se toho zapojí, bude v rámci společného vědeckého centra JRC eh, e a také ERC, tedy spolu s novináři, kteří se zaměřují na problematiku inteligentního zemědělství, CRISPR, hm, demografie, migrace. A budou tam tři speciální zasedání mezi novináři a zvolená témata. A také tam bude laboratoř sdílení znalostí, která se sejde 6. února, kde se dozvíte o vědecké praxi a tedy e, to všechno 6. února. A pokud nemáte námitky, můžeme jít dál. Máme zde plánované workshopy a společné aktivity s externími organizacemi. Tedy eh, workshop Stoa Libe věnovaný etickým a základním právům a aspektům inte, eh, umělé inteligence. To je velmi aktuální téma. My v současné době upravujeme hm, obsah materiálu, které máme Libes souhlasil, že bude spolu organizovat tento workshop a na základě toho vznikne také zpráva z vlastního podnětu věnované umělé inteligenci a robotice v průmyslu, a to e, především s důrazem na základní práva. Také se e, diskutuje spolu s e, právníky také a Eh, sekretariát Libe tedy pracuje v úzké spolupráci. Možná data 19. února nebo 20. března. Dříve je lepší než později. Pokud nemáte námitky, eh, budeme tedy tímto směrem postupovat. A eh, máme zde také delegaci STOA jich na jeho západ 8. až 17. března do Austinu ve Spojených státech na slavnost, eh, která probíhá každoročně, která se zaměřuje také na inteligentní budoucnost. Eh, do této sekce budeme připravovat prezentaci a úzce spolupracujeme s kolegy s organizátory na naší účasti na této akci. A nyní teď nastala chvíle na hlavní prezentaci, kterou si dnes vyslechneme. Já jsem velice ráda, že nás dnes čeká diskuse k velmi důležitému tématu, tedy výsledky technologického hodnocení a studií věnovaných technologickým odpovědím mm, zaměřeným na fake news a svobodu projevu a pluralismu v médiích. Odpovídá za to Michalis Kritikos, který se bude zabývat automatizovaným zpracováním a podchycením dezinformací a regulace pomocí umělé inteligence. Dozvíme se o nových technologiích, jak v této situaci fungují a jak mohou bojovat proti šíření falešných zpráv. My samozřejmě se chceme vyhnout situaci, kdybychom zakazovali jakýkoliv obsah, kromě eh, nenávistných projevů a samozřejmě, jaký vliv to má na pluralitu v médiích a svobodu projevu. Můžeme očekávat tři mezinárodně uznávané experty na komunikaci a každý bude mít vystoupení 10 minut a budete mít příležitost klást dotazy. Ehm, máme také tedy návrhy projektů pana, eh, paní Chimes Barba, eh, pana Kuloglu a paní Izabely Adenolfy. Bude se zaměřovat na automatizované zvládání dezinformací hlavní výzvy. Ráda bych ještě než dám slovo vědcům, bych ráda dala slovo kolegovi, kolegyni tedy, aby nás seznámila s očekáváními od této studie. A Marie Tereza, prosím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 I'm welcoming the Alexander. Vítáme Alexandra Alafilip, šéfa eh, Evropské laboratoře pro dezinformace a dávám tedy slovo. Pan kolega je z Francie, přestěhoval se do Bruselu jako nezávislý konzultant eh, pro státní úřady neziskový sektor a soukromé subjekty a hodně se projevuje v rámci celé této společnosti a byl zván na různé mezinárodní konference, a uznáván jako jeden z expertů v dané oblasti. Já mu dávám tímto slovo. Děkuji, že mezi nás dorazil a prosím o vystoupení. Děkuji. Děkuji za pozvání, děkuji, že mám možnost eh, vystoupit a vyjádřit se k danému tématu. Mám 8 minut, tak doufám, že budou zajímavé. Budeme se soustředit na automatické zpracování dezinformací. V prvé řadě vám rychle řeknu, že jsme se rozhodli uh, tento rámec dezinformací eh, stanovit a přepracovat. Je, původně to bylo zpracováno v roce 2017. Tento rámec se soustředí hlavně na um, nesprávné informace, dezinformace a špatné informace. Mezi, nesprávné informace jsou ty, které jsou šířeny bez uh, záměru poškodit, dezinformace jsou se záměrem poškodit a špatné informace jsou ty, kdy se už pohybujeme na hranici nenávistných projevů. Co znamená zprostředkovatel sdělení a výklad? To znamená, že používáme automatizované nástroje k zpracování a porozumění těmto eh, informací. Nejprve zde máme tedy eh, zprostředkovatele, to je někdo, kdo nám eh, předává obsah zprávy, která má být sdílena pak je zde sdělení samotné a pak výklad sdělení to znamená, kdy dochází k třeba k polarizovaným výkladům a k interakci jednotlivých zúčastněných osob. Eh, definice problému. Vidíme, že zde jsou čtyři hlavní fáze. Nejprve, jak je sdělení jakéhokoliv typu vytvářeno. Jsou zde různé politické, politická přesvědčení, náboženská přesvědčení, so, sociální přesvědčení, sdělení se vytváří semanticky a jinak pak je zde šíření samotné. Zde používáme e, pojem umělé šíření, automatizace, semiautomatizované šíření, to jsou takové ty napůl automatizované účty. Pak jsou zde nástroje mm, mm, reklamy a samozřejmě mm, upřímné šíření informací, protože některé osoby upřímně věří ve správnost těchto informací. Pak je zde část eh, ověření, kde bychom měli zjistit, zda je informace správná či nikoli. Máme zde monitorování, detekci, verifikaci, prověření původu a obsahu. A pak je zde eh, fáze dopadu, kde sledujeme dopad šíření informací dopadovou analýzu, reakci, odezvu na taková sdělení, jestli jsou zde technologické odezvy, sociální či právní odezvy a zda můžeme nějak snížit eh, škodu, kterou sdělení napáchá. Technologické faktory, šíření informací. Máme zde ty takzvané upřímné eh, podporovatelé, to jsou často mm, sociální platformy, spravodajství mm, a podobně, pak sociální platformy webové, eh, algoritmy, zde řešíme otázku důvěrnosti informací a pak jsou zde mm, možnosti, jak šířit poplašné informace a pak je zde dále otázka cyborgu toj Cyborg je právě poloautomatizovaný nástroj šíření informací. Když se podíváme na ty odezvy samotné, nejprve máme zde základní tři trendy. Když sledujeme sdělení, tak nejprve ověříme skutečnosti a obsah. Celá řada iniciativ v Evropě se soustředí právě na tyto metody kontroly eh, skutečností. To jsou otázky zpracování přirozeného jazyka, umělé inteligence, jakým způsobem může být sdělení nakopírováno z různých zdrojů. Pak řešíme podobnosti textů, pak zde máme kontrolu obrázků a z různých symbolů. Máme Invit projekt, evropský projekt, který kontroluje obrázky a videa z hlediska jejich obsahu, kontroluje to prostřednictvím provázání na dat- databázy. Pak používáme databázy eh, poznatků a znalostí, různé řetězce, ověřování. Pak jsme schop- schopni skutečný a falešný obsah rozlišit prostřednictvím této kontroly oproti databázi. A pak je zde mm, využívání sociálních médií. Když se podíváme na e, zjišťování různých e, falešných účtů. V tuto chvíli se soustředíme na chování takových účtů. V podstatě pokud máte automatizované nahrávání něčeho 24 hodin denně, tak zjistíte, že to asi nebude lidská bytost. A pokud se někdo naloguje každý den ve stejnou dobu, tak opět je to známka, že se jedná o e, umělou No, propagaci spíše než o lidskou bytost. Využíváme možnosti zjišťování různých takovýchto technik a problém rovněž spočívá v tom, že musíme mít přístup k datům, jelikož celá řada platform neposkytuje data API vědcům, aby byli schopni účinně zkoumat takové chování. Pak jsou zde kampaně zjišťování falešného chování což je v podstatě snaha o zjišťování původu obsahu, pokud nějaký obsah se objeví několikanásobně na různých webových stránkách. A jsou zde takzvané techniky praní informací a jsou zde potíže s uchováváním takového obsahu. Pak je zde potíž s automatizovaným vyhodnocením důvěryhodnosti sdělením, protože můžeme mít různé zdroje nízké kvality a ty mohou velice snadno spouštět další řetězec a přenášení takových informací. Pokud se podíváme na právní odezvy, na to se budeme trochu soustředit podrobněji, protože to je klíčová otázka naší studie. Máme zde um, seberegulaci, Platformy si volí sami často vědce, kteří se tomuto věnují. Pak je zde společná regulace, to znamená Evropská komise a další eh, úřady Belgie, Dánska a dalších. A pak je zde klasická regulace, sledování, eh, svobody projevu, kdy dochází k výmazu určitých sdělení ještě než dojde na ověření. Uh, Eh, obsahu, kdy novináři využívají jiných prostředků než deodontologických zkoumání z, z sociální a další eh, odezvy Používá se zde eh, zjišťování ze strany novinářů a pak eh, také vyhodnocujeme gramotnost, eh, co se týče sociálních médií. Máme zde automatizované nástroje, které zjišťují takové informace a jsou schopny zasílat informace o důvěryhodnosti zdrojů a my velice doporučujeme provázat takovéto odezvy mezi jednotlivými platformami, soukromými subjekty, ehm, vědeckými organizacemi a vědci samotnými, kteří řeší otázku gramotnosti sociálních médií, kdy jsme schopni najít tady účené nástroje my jsme zmapovali jednotlivé iniciativy, není to taxativní výčet, protože celá řada iniciativ vzniká každý den v Evropě a my jsme zjistili 70 eh, hlavních iniciativ, které se objevují v členských státech Evropské unie a v Evropě. Eh, je to 50 iniciativ v členských státech EU a 15 evropských projektů pod záštitou několika programů. Zjišťujeme, že je zde dána velká rozmanitost témat, kterým se věnují. Jsou to akademici, občanská společnost, státní orgány. To jenom poukazuje na potřebu koordinovat činnost akademiků, občanské společnosti a státních eh, úřadů. Pokud jde o doporučení, tak my jsme vybrali tři hlavní doporučení. Nejprve jde o mechanické učení a, a rozvoje umělé e, inteligence. Máme zde na takový plán vytvořit soubor dat. E, ten ještě v tuto chvíli není hotov. Evropská komise navrhuje celou řadu zajímavých námětů, což by bylo zajímavé z hlediska dezinformací. Měli bychom potom takovou taková, takovou úschovnu různých mm, informací tohoto typu a k této úschovně by, by byl přístup prostřednictvím platform, abychom se tímto způsobem vyhnuli případným skandálům a zajistili odpovědnost platform a jejich účast na našich úkolech. Pak je zde křížová platforma, to je nápad, který je sice dobrý, ale velice komplikovaný, vzhledem k tomu, jak rozmanité jsou různé um, platformy. Pak, co se týče právního rámce, tak je zde námět eh, vytvoření nového právního statutu, kdy vydavatelé by měli jiné postavení, to, což je v tuto chvíli složité. Pak eh, jsou zde takzvaní správce informací, kteří by měli v tuto chvíli mnohem více odpovědností a úkolů, jakým způsobem by měli sdílet informace. A za třetí, snažíme se podpořit, ne nutně prosadit, ale podpořit eh, přístup eh, mezirezortního charakteru, bez něhož si myslím, že nejsme schopni získat úplné porozumění eh, otázce tak technického charakteru, jako je umělá inteligence, jako je sociální psychologie. Jsou zde výzkumné poznatky, které jsou naprosto zásadní a myslíme si, že mezirezortní přístup rovněž také odráží otázku, jako je třeba gramotnost médií a podobně. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, to bylo zajímavé zajímavé nastínění problematiky. Já myslím, že ještě než přistoupíme k otázkám samotným, tak by bylo lepší se asi vyslechnout všechny prezentace, jednu za druhou. Vy tedy zůstáváte, ano, děkuji vám a v tuto chvíli již vítám profesorku Trishu Mayer je to dru- první prezentace druhé studie, je to vědkyně v Evropského institutu v Bruselu, kde se zabývá otázkami autorského práva a zprávy e, záležitostí tohoto typu na internetu. Děkuji, výborně, takže já vítám oba, ještě profesora Krisa Marstena, který se ujme slova druhé, k druhé prezentaci. Je to profesor internetového práva na Univerzitě v Sussexu ve Spojeném království a nedávno jsme zaznamenali velice zajímavé zkušenosti v oblasti problému s dezinformacemi, takže je to téma, kterému se pan profesor věnuje již více než 20 let, to jsem ani neměla možná říkat, ale je to tak. Věnuje se sociálnímu kodexu a vypracoval celou řadu uh, materiálů k internetovému právu, spolupracuje s OECD. OECD se danému tématu intenzivně věnuje. Navíc Rada eh, Evropy, Evropská komise, OSN, Evropský parlament, celá řada dalších veřejných subjektů se věnuje danému tématu. Já vám mnohokrát děkuji, že jste dorazili a máte slovo. So I will speak for... Děkuji. Já budu hovořit jako první a Trž eh, potom schrne eh, takovou velmi složitou tabulku, která nabízí přehled politických možnostech. Pokud se podíváte na internet, tak samozřejmě napíšete, co se najdete, co jsem k tomu napsali, že v roce 95, což je skutečně dávno, eh, ano, eh, ale vypadá to eh, takto zastaralé trošku. Samozřejmě ta aktivita eh, v tomto směru probíhá jak u nás, tak v Evropském parlamentu. Toto je slyšení mezinárodní, eh, na které pan Zuckerberg nepřišel. On přišel jednou do Evropského parlamentu, ale nechodí zásadně do systému, eh, do místních parlamentů to je jeho slavná židle a jak víte, proběhly některé aktivity v souvislosti s referendem Brexitu, eh, kde britský parlament eh, zkoumá okolnosti eh, a včetně takzvaných černých peněz, které se odlévaly do Severního Irska, do Kanady. To se postupně teprve zjišťuje. Dimikolen a další kolegové to zkoumají. Ehm, a samozřejmě věnují se tomu také orgány činné v trestním řízení. A samozřejmě tady to asi můžu přeskočit, protože def- začínáme s definicemi, které už tady zazněly, ehm, se objevily také ehm, v starších studiích Harvard a Clefuru. Já jsem profesorem mezinárodního plán, práva. Kolegyně se věnuje vědeckým studiím tedy včetně počítačových technologií. Je to tedy mezioborová záležitost. Toto jsou některé moje starší práce, eh, kde jsem se věnoval problematice síťové neutrality. Já jsem na síťovou neutralitu eh, sepsal dvě práce a je zajímavé, že to, eh, toto se také stalo základem studie a ta kniha uprostřed má největší význam. A budeme se věnovat eh, umělé inteligenci, zvláště ve zprávě, která je velmi dlouhá, která se věnuje automatizované regulaci obsahu. Eh, analýza programů které zaznamenává algoritmy, kde se objevují některé eh, boty a některé eh, dezinformace. A v podstatě vždycky tato technologie pomáhá lidskému rozhodnutí. To lidské rozhodnutí je nezastupitelné. Eh, a moderuje takzvaný obsah a také rozsah a OMO. A Jeden z problémů využívání umělé inteligence je možnost získání falešně negativních i falešně pozitivních výsledků. E, samozřejmě e, to jsou záležitosti, které si lidé dovedou buď e, sami zvládnout a rozhodnout, je tam nebezpečí, že bude blokovat příliš mnoho nebo příliš málo. A například eh, obecně poznávání obsahu, se, uvě, se osvědčily spíše v identifikaci jednotlivých uh, účtů než eh, obsahových informací, které se mají odstranit. Tady je krátká historie umělé inteligence, ačkoliv je to fenomén poměrně starý. Máme tady první informace o vývoji umělé inteligence. Možná si někteří vzpomenou, že již v 80. letech byla řada publikací, která Tvrdila, že dokonce počítače by se mohli stát soudci, že tam zadáte informace a vyjde vám z toho rozsudek. A my jsme se posunuli trošku dál. Ono to nás rozhodně v nejbližší budoucnosti nečeká. Na druhou stranu máme zde celou historii vývoje uh, Ehm, umělé inteligence, ale celé jistě nejsme ještě tam, kde jsme si mysleli v 80. letech, že můžeme být. Co se děje? Nejprve identifikace takzvaných botů. Ehm, Facebook poznamenal, že má zhruba 1,3 miliardy takovýchto účtů, alespoň tak tomu bylo na počátku roku 2018. Tvrdí, že mohou odstranit 38% nenávistných projevů Eh, ehm, zaměřoval se na stránky pouze v angličtině a portugalštině, nikoli pro další jazyky a také navrhli, že mohou ověřit fakta eh, a to na stejné úrovni, jako kdyby ta verifikace byla lidská a ta přesnost v tomto směru je 76%. V budoucnosti zcela jistě to budeme muset ještě obohatit především o modely hybridního rozhodování a detekce. Také eh, Mark Zuckerberg k tomu publikoval eh, takový post, který měl pět tisíc slov a který bychom tam také mohli zahrnout. A v podstatě sám Zuckerberg uvádí, že bude velice obtížné tyto problémy eh, řešit jenom s umělou inteligencí. Některé záležitosti jsou snažší než jiné. Důležité je, že tam mohou například identifikovat na jedné straně nahé osoby, ale už je horší identifikovat některé lidi lingvistické prvky. Ano. Tak dám slovo kolegyni. Já budu možná mluvit trochu pomaleji. Rád, ne, ráda bych se zaměřila na to, jak výsledky této studie mohou ovlivnit technologická řešení a první věc, s kterou chceme začít, je, jak to tady kolega zmínil, že technologie není nějak nějaký kouzelný proutek, který by vám vyřešil všechno, co mají za úkol udělat lidé. A důležité je si uvědomit, že nemůžeme lidský faktor eliminovat, ani bychom se o to neměli snažit. Důležité je zajistit, abychom měli e, transparentní, e, účinný systém dohledu, kdykoliv uvažujeme o technologických řešeních. Zvlášť je důležité, a to ve světle některých zpráv a zjištění, Eh, zvláštního zpravodaje OSN ke svobodě projevu, který se vyjadřoval k moderaci obsahu online. Důležité je si uvědomit, že jakákoliv omezení svobodě projevu, včetně kontroverzních politických projevů, musí eh, být vždycky zakotveny v zákoně, musí být legitimní a musí používat ty nejméně restriktivní prostředky a používat se jenom tehdy, kdy je nezbytné je použít. Protože eh, proto tedy se velice často spíše blokuje méně než více. Jedna situace, které bychom se chtěli vyhnout, by bylo posunutí odpovědnosti na soukromé subjekty Facebooky, Google, abychom je žádali, aby se rozhodli o tom, co je žádoucí, co je nežádoucí. Co se teď děje, vychází vždycky z podmínek těchto firm, které jsou širší, než co definuje Eh, legislativa. A samozřejmě musíme také, zvláště v kontextu voleb, Eh, uvažovat o tom, kde by, by měla být stanovena hranice, kdo by měl rozhodovat tedy. Máme pět doporučení, které nabízíme, která by měla na základě výsledků studie, studie se zaměřovala na konsekvence technologických řešení, na tyto informace a eh, konkrétně na pluralitu v médiích a svobodu projevu. První věc je zasazení do kontextu. Tedy Jednak eh, si uvědomit, že existuje celá škála různých řešení, které zkoumá parlament, komise a tak dále. A to je potřeba si uvědomit. A my jsme přesvědčeni, že iniciativy, které se věnují mediální gramotnosti a pluralismu eh, by měla být také zapracovány. Neměli bychom se soustředit pouze na technologické firmy, měli bychom to celé vidět v kontextu a uvědomit si, co to znamená pro občany, kteří jsou gramotní a kteří se budou moci rozhodovat sami pro sebe, než aby někdo rozhodoval za ně. A jeden příklad, který jsme zjistili, když se musíme například eh, zamyslet nad tím, zda snížit prioritu některého obsahu, třeba ověřit eh, nějaké informace či dezinformace, mohlo by bylo lepší mít transparentnost zdrojů, tedy mít eh, ukazatele důvěryhodnosti médií, tak aby sám uživatel Eh, si mohl rozhodnout, zda ten a ten obsah bude konzumovat nebo ne. Čili to je právo na transparentnost než nutnost rozhodovat se předem. Pak máme soubor tří doporučení, tří variant, které vnímáme eh, jako vzájemně provázané. Jednak, pokud zvolíme tuto cestu a začneme používat eh, automatizovanou technologii a Musí to být transparentní proces, abychom minimalizovali jakékoliv dopady na případné snížení svobody projevu. Musí to znamenat, že musí existovat velice silně pevně nastavený, nezávislý odvolací a auditní systém. Pokud třeba je tam nějaký fiktivní účet, ano, můžeme ho zablokovat, můžeme být proaktivní v tomto smelu a směru a e, pokud je třeba tato věc viděna jako e, akutní třeba nebezpečí teroristického útoku a podobně. Je to velice citlivá záležitost, tomu rozumíme, ale zároveň vždycky musí být možnost nějakého odvolání. Máte mít možnost poukázat na to, že e, e, třeba e, dané sdělení bylo zamýšleno jinak. Čili je důležité tam mít nastavený velice spolehlivý odvolací proces opravný. A pokud uvažujeme o konkrétních společnostech, tak jsou také rozdílné přístupy. Máme například informace o transparentnosti, ty se drží různých formátů, nemají dostatečné podrobnosti zevnitř o systému. O tom hovořil také Alexandr, když hovořil například o nejrůznějších depozitářích online, musíme uvažovat o tom, jak zajistit transparentnost rozhodování, abychom věděli, jak se rozhoduje, jak ta rozhodnutí vznikají. A samozřejmě pak je možné se proti rozhodnutí odvolat. A ještě dalším aspektem je uvědomit si, že se možná dostaneme do situace, kdy technologické společnosti by neměly rozhodovat úplně sami, ale měli bychom mít robustní systém Eh, přístupu k této problematice. Zvláštní zpravodaj OSN v tomto směru na základě provedených prací v Santa Clara, které připravili soubor eh, pokynů pro moderaci online a zpravodaj OSN to vidí ještě z širší perspektivy a uvádí, že je nutné mít orgán, který by to zastřešoval, který by zahrnoval nejrůznější zainteresované subjekty a zaměřoval se na záležitosti zaujatosti, která jde napříč, horizontálně napříč celým rezortem třeba. A umožňuje nám to také lépe pochopit účinky umělé inteligence. A samozřejmě toto může být také v kontextu svobody projevu a plurality médií. Posledním aspektem, který to všechno propojuje je také nutnost zajistit podrobnější výzkumy v této oblasti. A ty je potřeba pojmout z různých úhlů pohledu. Avšak hlavní aspekt tady chybí a je to zajištění transparentnosti na různých úrovních. A já myslím, že se můžeme vyhnout situaci, kdybychom používali automatizovanou technologii, abychom omezili to, co umějí lidé udělat. Měli, mělo by nám to nabídnout nějaký systém, ehm, ale ne omezovat. Chris k tomu zmíní ještě politické aspekty. Já, se, já slibuji, že budu hovořit Pomalej já mám před sebou už pos, jenom poslední dva je průsvitky. První je trouhelník společné regulace. Je to z australské publikace, s kterou jsme spolupracovali. My jsme učinili 231 poznámek pod čarou v našem materiálu na tuto studii. To jsou paralelní kroky a zároveň tyto kroky eh, reagují jeden s druhým. Jde o dobrovolný a nedobrovolný soulad spravedle. Zde máme je, je lepší, když toto vidíte na větším formátu, ale dobře. Status quo. Pokud bychom neučinili vůbec nic, pokud bychom spolehali na to, že každá společnost má eh, svoji vlastní odpovědnost. Jak to funguje? Eh, máme GDPR, takže nemůžeme předstírat, že zde není vůbec žádná regulace, ale je zde pořád ještě varianta nula, neboli status quo. Pak je zde neprověřovaná samoregulace a když mluvím e, o samoregulaci, tak tím myslím skutečně jen z vlastního podnětu. My máme příklady toho, jak vypadá tato neprověřovaná samoregulace Varianta 2. Prověřovaná samoregulace a prověřovaná, to znamená nezávislým expertem, nezávislou organizací mimo obchodní společnost samotnou, je k tomu Evropský kodex z září 2018, který nastěňuje, jakým způsobem by to mělo vypadat. A proto zpráva komisa z minulýho, z minulého týdne říká, že by zde měly být měsíční výkazy. Dále formální samoregulace, to znamená formální orgán, jako je Rada pro sociální média, je to myšlenka, že by měly být nějaké standardy, které by se uplatňovaly u všech společností. Už to není taková radikální myšlenka, jako to bylo před 6 měsíce. V tuto chvíli je to mnohem umírněnější. Za čtvrté, pokud byste neměli soukromému sektoru důvěřovat, a možná bychom neměli, protože máme své důvody, bychom se mohli zaměřit na společnou regulaci. To je takový rámec, který by byl nastaven na Národní parlament, Evropský parlament a další subjekty by ustavili jakýsi rámec rámec, který by zajišťoval, aby vše bylo řešeno správně. Je to taková regulace, která není bez zuba. To je varianta číslo čtyři. Varianta číslo pět a to je extrémní forma regulace, jak by řekli američané, ale v podstatě je to státní regulace, skutečná, řádná regulace, kde by existoval orgán typu soudního přeskumu, určitý panel, určitý senát, který by však prověřoval. Je otázka, jak bychom to řešili v souladu s lidskoprávními principy, ale byla by to zase varianta pro soukromý sektor, jak se přizpůsobit. To je v určitých oblastech dokonce pravděpodobná varianta, protože v některých oblastech je to málo kontroverzní. Tam, kde třeba politická reklama je regulována v režimu online stejně přísně jako v režimu offline například. Takže zde bychom mohli říci, že varianta číslo 5 přichází v úvahu. V jiných oblastech bychom řekli, že by mohla fungovat varianta 1, 2, 3, 4. Měl bych ale také říci, že ve zprávě hovoříme o tom, že se 15 let už apeluje na více samoregulace. My opravdu tak dlouho se snažíme tuto myšlenku prosadit a přimět společnosti, aby byly méně nezodpovědné. To jsou varianty, které tedy předkládáme, samozřejmě jejich celá řada a pokud bychom se drželi varianty nula, tak myš, po, musíme pomyšlet na to, že to není statická záležitost, že jsou zde inovace, věci se změní, každopádně se změní, takže i v, v rámci varianty nula jakmile taková změna nastane, ať už se vybereme kteroukoliv variantu, tak zřejmě bude potřeba něco z jiné varianty převzít a bude potřeba myslet i na dynamický vývoj a interakci mezi jednotlivými variantami. Toť vše, pokud jde o naši zprávu a děkuji vám za pozornost. Máme dotazy, vážení kolegové? Já sama nějaké dotazy mám, ale myslím, že vy asi se budete chtít také na něco zeptat. Michael, děkuji mnohokrát, děkuji za tyto dvě vynikající prezentace. Myslím si, že jako první poznámku mohu uvést to, že když hovoříme o různých typech regulačního rámce, tak pochopitelně musíme pamatovat na to, že jsou zde různé dopady. Když hovoříme o, v, v Evropském parlamentu v tuto chvíli v rámci třeba trialogu, otázku autorského práva, a hovoříme o článku 13, tak zároveň hovoříme o obsahu. A některé tyto záležitosti jsou ze sociálního hlediska velice citlivé a to si musíme uvědomovat. Musíme pamatovat na to, eh, že toto je problém. Vždy, když hledáme řešení, tak je třeba mít toto vše na paměti. A já si říkám, jaký právní rámec je zde zapotřebí. Já se nejsem jistý, jestli můžeme říci, že jsou zde varianty. Ano, možná máme varianty, ale měli bychom vytvořit ještě režim, kde by se ty varianty vzájemně doplňovaly někde. Totiž bude nejlepší varianta číslo 3, a jinde bude lepší varianta číslo pět. Mělo by to být mm, nastaveno trochu flexibilně, si myslím. To je první poznámka z mé strany. Druhá poznámka se týká toho, že třeba se zamyslet nad tím, jak spolupracovat se všemi dalšími. Abychom rozvíjeli nejenom jejich schopnost vytvářet eh, možnosti samoregulace a regulace v rámci spolupráce. Měli bychom ale také podpořit osvětu. Právní rámec je jedna věc, ale osvěta je věc druhá. Uživatelé a jejich povědomí, informovanost, znalost, to je velice důležité, protože potom je chování uživatelů jiné. No já nechci říkat, že se vytvoří určitý systém cenzury, to ne, ale spíše je to dobré pro účely povědomí. A třetí záležitost se týká obecného vzdělání, protože zde není možnost bojovat proti dezinformacím v tomto masivním rozsahu, aniž bychom měli právní rámec, aniž bychom měli kritické myšlení, což je hlavní cíl moderního vzdělávání. Jenom kritické myšlení a nástroje kritického myšlení nám mohou zajistit možnost analýzy. Analýzy, která se zaměřuje na to, co je pravda a co už zase pravda není. Já myslím, že musíme toto všechno zájemně propojit. A za čtvrté chci hovořit o roli umělé inteligence. Já si myslím, že by bylo skvělé, když zde hovoříme o různých funkcích umělé inteligence, ukázat, že umělá inteligence může být skutečně velice prospěšná. Prospěšná proto, abychom rozpoznali falešné a správné informace a abychom ty problémy s nimi související byli schopni vyřešit, protože víme, že umělá inteligence může být i na druhé straně. To znamená, že umělá inteligence může naopak vytvářet ty falešné informace, může být k tomuto využita. Je to velice silný nástroj nakonec pro vytváření falešných informací, takže jsou zde určité připomínky a některé souvisí s otazníky, které nám zde vystávají i v souvislosti s tím, jak všechny zapojit, abychom se nesoustředili pouze na silnou samoregulaci, ale i na všechna řešení. If you want, yes, please. Yeah, but please let me add something, okay? Jak tomu nejprve něco doplním, jestli mohu. Jenom naváže na to, co říkal Michael. Já děkuji za opravdu vynikající prezentaci, ale mám pocit, že mi tam chybí eh, problematika uživatelů, jak říkal Michael ve svém druhém bodu. A tak se zamýšlím nad tím, jak zabránit radikalizaci v dnešní době. Většinou když se reaguje na nějakou činnost eh, na síti, tak to lidé často nechápou, nelíbí se jim to a velmi často dochází k radikalizaci, což je jakoby reakce na takové kroky, protože lidé potom nechápají, co se děje, proč se něco změnilo, co se změnilo, nerozumí tomu, nevědí, že jejich reakce je špatná. Mohli byste se tedy vyjádřit k tomuto, jak bojovat proti radikalizace? Já to možná ponechám na Alexandrovi tu otázku radikalizace. Já mám samostatný názor, který se nějak nepromítl do studie samotné, ale mohu se k němu vyjádřit. Jenom jsem chtěl zatím říct, že naprosto souhlasím s tím, že eh, nebudete asi překvapeni, když vám profesor z univerzity v Sussexu řekne, že souhlasí s myšlenkou kritického myšlení. Ano, samozřejmě, že ano, ale já bych řekl, že je zde celý proces falešných informací, vytváření falešných informací. Jsou to členové společnosti, kteří nějakým způsobem získají informace, sdělení a pak jej zpracovávají, hovoří o něm a jsou zde různé otázky a nejde jenom o věkové kategorie, ale i o kategorie týkající se místa pobytu. I podle přízvuku poznáte, že jsem angličan, jsem, z Liverpoolu, nemůžu za to, já jsem hlasoval pro eh, zůstat v Evropské unii. Příští týden mi bude 50, takže já budu už té věkové kategorii těch, kteří hlasovali pro Brexit. A pokud byli ovlivněni těmito informacemi, tak často těmi v režimu offline, nikoli online. Musíme myslet na to, že falešné informace to eh, v offline a online se zároveň mísí. Je třeba pamatovat na potřebu flexibility, myslet na uživatele, o různé subjekty. Nemohu s vámi vůbec souhlasit více. Já jsem na schvál nechal varianty na plátně, protože jsem chtěl říci, že jednotlivé varianty eh, se mohou vzájemně doplňovat. Musíme je pečlivě zvážit, abychom nepodpořili nadměrnou cenzuru. Eh, využití veřejných orgánů či orgánů eh, není všemocné, je potřeba opravdu vykazovat činnost a nejenom tím, že naplňujete rozpočet. Je to hybridní model umělé inteligence a lidského zásahu, což podporujeme. To znamená, nemusíte podporovat společnosti v tom, aby eh, prováděli více kroků v oblasti umělé inteligence. Oni budou provádět maximum, co zvládnou, protože to je pro ně levnější, než zaměstnávat lidské bytosti. My to máme zpracované ve studii, my jsme dokonce se shodli na tom, že je zde 70 tisíc lidských bytostí, které se na tomto eh, podílejí. Jsou to často vysoce postavení představitelé v obchodních společnostech a mm, tyto osoby budou nadále rozvíjet takovéto činnosti. A musí to být někdo, kdo zdá dobře danou problematiku. Pokud chcete někoho, kdo má řešit otázku evropských falešných informací, tak chcete, aby to dělal Evropan, protože nechcete najít nejlevnější pracovní sílu někde na světě, aby zpracovávala evropské informace. My chceme, eh, aby tyto činnosti, a teď se vracíme k 18. století a k těm uh, k těm zázračným šachům, což nakonec byla vlastně také lidská bytost. Potom máte ruského eh, robota, což je člověk zamčený uprostřed eh, v, ro- v robotovi. Takže mysleme na to, že je to vždycky lidská bytost a stroj. A my poukazujeme na potřebu pod poukázání na ten lidský aspekt. Je to něco jako vytváření pracovních příležitostí pro eh, právníky. Já vlastně chci říci, že mm, v poslední době jsme měli vlastně nedostatečné zvažování otázek tohoto typu z právního hlediska. Děkuji, já nebudu řešit tu právní otázku jako takovou, ale eh, vyjádřím se k těm dalším krokům. My doporučujeme více regulace, protože žijeme v takovém váku a to vákuum nám působí problémy. Pokud je o nezbytnost spolupracovat se všemi partnery, tak samozřejmě e, o tom není pochyb. E, dokonce musím říci, že neprobíhá dostatek spolupráce mezi nejrůznějšími zainteresovanými subjekty, ať už od lokálních iniciativ za mediální gramotnost až po celoevropskou regulaci napříč EU. To potřebujeme, aby se to dalo implementovat a, a abychom mohli díky tomu řešit také praktické problémy. A dokonce si myslím, že kdybychom měli nějaký regulační rámec napříč EU, e tak by to vlastně dalo zemím e, informace o jednotlivých tématech. Je to tedy velice zajímavé, velice důležité. A pokud jde o úlohu kritického myšlení, ano, eh, já k tomu Mám takový, zná, takové řečení o špatných zprávách, které jak lidé vytváří e, falešné zprávy, jak je vlastně snadné vytvářet ty e, falešné zprávy e, a na co si máme dát pozor. Nicméně problém v tom, s čím se setkáváme nyní, my jsme v podstatě také uprostřed krize pozornosti. A my vůbec uvažujeme o tom, jak zadrž, udržet lidi na určitě určité platformě určitou dobu, ehm, protože vlastně jejich přítomnost v tomto směru je hodnotná. Čím více času někde tváří, strávíme, tím hodnotnějšími uživateli jsme a tím více si nás ta platforma bude chtít udržet. Eh, musíme mít tedy jistotu, eh, že z uživatelské perspektivy eh, víme, jak se tedy jednotlivé zprávy předkládají. Dokonce je takzvaný push moment, kde se vnuceně dávají určité zprávy, pak máme reverzní engineering politických reklam v nejrůznějších zemích EU, eh, kde vlastně se také dozvíte, jak zacílit takovýto mediální obsah. To je něco, co třeba uživatelé nevědí. Eh, a umělá inteligence jako nástroj. Ano, s tím souhlasím. Já jsem například sledoval referendum o Brexitu a když se například podíváme na to, jak to tam probíhalo, tak 90% úspěš různých eh, eh, označení falešného obsahu se tam objevilo, ale pokud se podíváte na 24. Eh, června 2016, tedy den před referendem, tak víme, že tam bylo zhruba 50% na Twitteru takovýchto zpráv, tweetů za sekundu. A podařilo se tam dosáhnout 90% přesnosti, což kde, ale zároveň tam byly i falešně pozitivní, falešně negativní výsledky, což má velké dopady na svobodu projevu a na to, jak lidé vnímají spolehlivost informací, které jsou na internetu. Čili jde o hodně. Umělá inteligence je nástrojem, to zdůrazňujeme, ale samozřejmě není bez rizika také. A to jsme slyšeli e, a je to spíše nástroj, který by mohl pomoci lidem rozhodovat. Děkuji, máme tady více otázek. Paul, prosím. Ano, děkuji. Děkuji. V panelu STOA máme takovou strategii, kterou říkáme silo. Eh, eh, a eh, trubka, kde se snažíme tedy zjistit, kde jsou informace uspořádány a jak, jaké analytické informace lze využít, které jsou veřejně dostupné a chceme také mapovat využitý algoritmus. A mohli bychom případně navrhnout nějakou právní úpravu, třeba pokud jsou využity některé informace, eh, informace tak jaké algoritmy třeba v tom cookie se používají. V současné době například diskutujeme o tom i v rozpočtovém výboru a eh, institut ve Florencii Šumanov institut, který se věnuje mediální pluralitě. Zajímalo by mě, zda jste s tímto institutem nějak v kontaktu, zda slyšíte, se, se dozvídáte o jejich práci, zda jste tam našli něco hodnotného a také rozpočet pro rok 2019 je tam 1,6 milionů pro um, SVČ pro strategickou komunikaci. Slyšeli jste něco právě o tomto vývoji událostí, o této strategické komunikaci, zda by to třeba mohlo sehrát důležitější úlohu. A pak také ten Science Media Hub, kde se podařilo navýšit rozpočet na dvojnásobek, eh, abychom měli lepší informace o analýzách, o, o analý... Víme také, že Společné výzkumné centrum JRC má oddělení, které může eh, identifikovat všechny spravodajské eh, agentury, které vydávají nějaké zprávy a zjistit eh, třeba, eh, když dejme tomu ve Štrasburku byl atentát tady a útok a teď co se ve Štrasburku děje a které z těch informací jsou důvěryhodné. Provádíte mapování aktivit, Eh, a samozřejmě, jak říkáte, potřebujeme větší transparentnost v tomto oboru. Já tedy začnu otázkou na analytiku. Ehm, a ehm, ano, to potřebujeme zcela jistě, to je jeden ze zásadních aspektů. Tu informaci monitorujeme mm, a vždycky nás zajímá, jaká data dostáváme z různých platform. U veřejných platform jako Twitter eh, samozřejmě může proběhnout veřejná diskuse, to je obrazem veřejné diskuse, zatímco Facebook nebo YouTube, tam je velmi málo dat, která se dají snadno analyzovat. Proto apelujeme na vznik takového repozitáře, repozitářového prostoru, kde je možné samozřejmě eh, sledovat situaci, kde diskutujeme o tom, jaký přístup by měli mít vědeční pracovníci, aby zvolili případně, kteří eh, pracovníci k tomu budou mít přístup a jakou mají odpovědnost. Tyto online repozitáře jsou velice důležité i také pro zahájení politických eh, propagačních kampaní. To je velice důležité v době před volbami, aby bylo jasno například, jaké politické zprávy se tam objevují, podle jakých kritérií, jak je možné to zkoumat a je potřeba mít analytické informace o tom, jak to tam probíhá. Zda jsou tam třeba i externí aktéři, kteří se snaží situaci nějak ovlivnit, jak tomu bylo u Brexitu například, nebo u amerických voleb. A právě toto vnímám jako velmi důležité. Já jenom doplním několik otázek, protože chceme také dát prostor pro vaše závěrečné poznámky a čas už nemáme. Chci navázat na polovu otázku. My se snažíme identifikovat trendy. Říkáte, že chcete mít spíše různé varianty, než zakázat nějaký obsah. Není tedy cílem eliminovat tyto záležitosti, ale ráda bych věděla, když máme technologii, abychom pochopili systém rozpočtu, tak by mě zajímalo, kde ty velké rozpočty zapadají třeba do oblasti, které jsou velmi uh, Eh, vlivné, jako například eh, politická reklama. A jak tedy rozhodnete o něčem, o něčem, že je to politická reklama, protože je i nepřímá politická reklama zastrašováním například, podkopáváním demokracie a podobně eh, není to jenom jakákoliv politická reklama, přímá, ale i nepřímé působení. Máte nástroje, které vám to umožní identifikovat a také jaký rozpočet na to existuje je Zmiňujete také offline vlivy, které třeba vedly eh, eh, k Brexitu. Můžete měřit, jak třeba vnímání online se promítlo eh, i do ovlivňování offline. Vím, že OECD o tom také diskutuje, protože pak třeba nemusí každý číst všechny blogy, ale přenese se to z online světa do světa online, kde lidé povídají tyto situace a jsou to už potom různé zvěsti, které se šíří. Zda o tom máte také bližší informace a výzkumy. A ještě další věc. Vzhledem k tomu, že tady eh, v poslední době probíhala diskuse o žlutých vestách, o hnutí žlutých vest a proč tam došlo k takové radikalizaci a násilí. Můžete nám k tomu dát nějaké vysvětlení? Někdo tvrdí, že se to násilí projevilo, protože to třeba eh, někde radikalizovalo. Proč tedy tento eh, fenomén eh, vznikl. Jak, někdy je to jev náhodný a jak často je to jev náhodný a kdy je to manipulované. Máte k tomu nějaké vědecké informace nebo odpovědi, anebo na to zatím nástroje neexistují a budete vyžadovat další nástroje a na jakých platformách bychom měli pracovat? Um, quickly. One on the... Děkuji. Nejprve k těm prostředkům. Já myslím, že už se o tom hovořilo minulý týden, když představili novou e, zprávu o pluralitě. Myslím, že se k tomu ještě vyjádří dále. A já jsem naposledy o tomto e, hovořil v roce 2001 studii o pluralitě médií mediální právníci musí být velice mm, rychlí, pohotoví, flexibilní a potom, pokud jde o možnost eh, prokázat vliv médií na volby, tak my jsme za ta léta eh, chtěli zpracovat, jakým způsobem se média, tištěná média, offline média na tomto podílí, ale volby v roce 92 byly správným eh, příkladem. Bylo řečeno, že největší tiskovina ovlivnila tehdy volby. Já bych eh, řekl, že je zde institut Philip Howard v, Ox, Ox, v Oxfordu, je to vědec, který v eh, Spojeném království eh, podal soudu důkaz o vlivu reklamy online na eh, rozhodnutí o Brexitu. Pokud jde o radikalizaci a další otázky, tak to předám Alexandrovi. Eh, já myslím, že toto je velice důležité. Jak eh, fungují zprávy online, offline plus osobní přesvědčení. To je naprosto zásadní, protože volby v dobách tohoto typu sehrávají zásadní eh, roli. A pokud jde o ty nástroje, které lze použít a prověřit reklamu na internetu, tak některé platformy se snaží o transparentnost, chtějí ukázat, jak funguje u nich reklama. Otázka zní, jestli chceme omezit ten rozsah jenom na politickou reklamu v dobách eh, voleb? Chceme řešit otázku podpory kandidátů nebo chceme ještě do toho doplnit otázku spolupráce, abychom tu politickou reklamu cílenou v dobách voleb tímto způsobem byli schopni zpracovat v rámci kampaně? To je velice široká otázka, co se děje mm, ve věci regulace politické reklamy je těžké hledat ty opravdové vlivné páky. On už nemůžeme říct, že je režim online a offline, protože mm, je to vše propojeno. Máte žurn, máte novináře, kteří jsou připojeni na Twitter, mohou ten příběh nebo sdělení vzít a předat do režimu offline velice rychle, takže vždycky zasáhnete část populace, vždycky je otázka, co je vliv v oblasti sociálních médií a co je vliv v oblasti médií, to se také velice tě, č, často uvádí v souvislosti s průzkumem veřejného mínění. Je zde vynikající kniha eh, Smrt eh, expertního zázemí nebo zánik expertního zázemí, je to vynikající eh, materiál. Co se týče těch žlutých vest, tak eh, zde není důkaz o zahraniční manipulaci, ale opravdová otázka zde v tomto směru skutečně vystává. Možná je to vliv reklamy, možná je to vliv algoritmu Google. Eh, Google v tuto chvíli združuje algoritmy, možná místní skupiny by tímto způsobem mohly být více informovány, šířejí informovány o demonstracích, potom se to dostává na mm, národní program, to je skutečně zásadní otázka, jak se to hnutí vytvořilo, to myslím, že všichni eh, sledujeme, máme k tomu přesvědčivé vědecké poznatky. Já jsem v noci moc nespal, tak jsem si četl zprávu z Tuluské univerzity, která řešila eh, otázku žlutých vest a ukázalo se, že to je všechno trošku jinak, než jak se uvádí v, v tisku. A pak eh, rozpočet, ano, jsou zde různé náměty Evropské komise a měla by se k tomu vyjádřit i rada. Myslím, že navýšení rozpočtu je zajímavá věc, už proto, že se více zapojí Evropská unie, jich východ a jednotlivé regiony. A myslím, že zde se často navazuje na zahraniční vlivy, na autentické, neautentické informace, máte třeba problém dezinformací na národní úrovni, který je ještě složitější než co jiného. Já jen naváži na tu otázku radikalizace a mediální gramotnosti. Samozřejmě to nebyl záběr naší studie, protože my jsme chtěli řešit technologickou otázku dané věci, ale myslím, že ty nástroje a o těch jsem trošku hovořila. Jestli chcete tu prioritu obsahu přiřadit vysokou nebo nízkou, nebo jestli tam budete pracovat s ukazateli zdrojů. Nejdůležitější je podle mě zamyslet se nad tím, že nikomu není příjemné, když mu někdo řekne, že nemá pravdu. Takže tak taková strategie nám nebude fungovat. Ale kdybyste nabídli alternativní obsah, nebo byste řekli, že jsou zde ty eh, nalézací organizace, ty ověřovací informace a ty objevily určitý obsah, který případně není až tak spolehlivý a takto se to řeklo. Třeba na Facebooku byly červené vlaječky a to mm, nakonec zrušili, protože lidé na to klikali víc, když viděli červenou vlaječku u obsahu, ale alespoň je tam dán dána pluralita. Je tam eh, pluralita a svoboda projevu, což je mnohem příznivější než poukazování na něco jako na informace nesprávnou a chybnou. Ještě je důležité se zamyslet nad kontextem. Samozřejmě zde pojednáváme o dezinformacích, ale naše doporučení říká, že bychom měli pracovat eh, s úpravou obsahu a je potřeba se na to zaměřit v širším kontextu, co se navrhuje v oblasti protiteroristických opatření, v oblasti směrnice o autorském právu. To je všechno vzájemně provázáno a já vím, že nemusím přesvědčovat přesvědčené, že vy víte, ale je třeba se zaměřit na to, aby jednotlivá nařízení a směrnice měly ty pravé dopady. A mě, musíme se soustředit na analýzu těchto dopadů. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že tímto ukončíme naše shledání. Mnohokrát vám děkujeme. Pokud by to bylo možné, eh, ty odpovědi na dotazy zařadit do závěru vaší studie, tak by to bylo velice zajímavé, protože pro nás by bylo zajímavé zvážit i ty připomínky kolegů. Bylo by to skvělé, my bychom se to mohli potom převzít a uh, zveřejnit na našich webových stránkách. To znamená, že by se eh, vaše vynikající studie dostala i dál, i mimo prostory Evropského parlamentu. Já vám děkuji. Jak říkal Polo Rubik, nechceme a nestojíme o žádné ticho. Myslím, že to je velice zajímavé téma, záleží na vývoji technologií. Budeme to sledovat dále. Není to něco, co můžeme pochopit, uchopit a znát, protože technologie se neustále mění. Jak víme, tak nové algoritmy se objevují a mohou vytvořit další problémy a my musíme vše sledovat průběžně a uvědomit si, jak nás vše ovlivňuje, jak vše funguje a to průběžně. Mnohokrát vám děkuji. Marie Tereza se vyjádří k tomu obsahu online, můžete si potom vyměnit e-maily. A ještě zde máme účet Twitter EP Science Tech. Můžete si to dohledat a sledovat i naše dnešní diskuzi, studii, kterou také propojíme. Příště se sejdeme 17. ledna v ve čtvrtek budeme hovořit o provázanosti technologií a umění, například pokud nemáte nějaký přístroj, který, je, který má krásný design, tak ho nevyužíváte tolik. Je to provázáno a myslím, že bude tohle téma skutečně zajímavé. Já vám mnohokrát děkuji a uzavírám dnešní setkání s tím, že všem přeji krásné svátky a šťastný nový rok.